A nyní přistoupíme k vysvětlování hlasování, to znamená první zpráva, je to zpráva Milana Zvera, pan Jakolíno. Prosím, máte slovo. Signora, signora prezidente. No. Děkuji za slovo. Pani předsedající, tato zpráva samozřejmě bez pochyby představuje veliký krok vpřed, pokud jde o vytvoření nových příležitostí pro naše mladé lidi, více výzkumu, vývoje, strategie pro rok 2020. Toto jsou všechno nesmírně aktuální témata, více škol, více vzdělávání, více školení, více univerzit. To je důležité, tak aby došlo ke skutečné spolupráci i mezi mladými lidmi. To vše představuje přidanou hodnotu podpory kultury, kulturních hodnot, protože úspěch v této oblasti, úspěch vzdělávání je samozřejmě klíčem celé této zprávy, proto jsem hlasoval pro mládež v pohybu, více příležitostí pro mládež, více příležitostí pracovních, ovšem nejenom pro mladé lidi v rámci určitého specifického kontextu, ale všechny příležitosti pro růst našich mladých lidí. Děkujeme. Pan Kozlík. No, it's for Mr. Kos- Pan Kozlík má slovo. Pane poselte, zatím ještě nemáte slovo. Pan Kozlík. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený parlament, já jsem podpořil tuto Evropskou iniciativu Mládež pohybu. Cílem této iniciativy je do roku 2020 snížit podíl studentů předčasně uh, ukončujících vzdělávání z 15 na 10 a zároveň zvýšit podíl lidí s vysokoškolským vzděláním na, eh, z 31 na 40 když to srovnáme se Spojenými státy. Tam je to 40 a v Japonsku 50 populace. 14,4 mladých lidí ve věku 18 až 24 let má v Evropě nižší než střední vzdělání a přibližně 21% mladých lidí trpí nezaměstnaností. Podporuji rovněž to, že iniciativa Mládež pohybu se zaměřuje na zajištění vzdělávání a vzdělání, které bude zároveň v souladu s potřebami trhu práce. Odhadujeme, že do roku 2020 podíl pracovních míst, které budou vyžadovat vysokou kvalifikaci, stoupne z 29 na 35%. Děkuji za pozornost. Děkujeme, pan Kalinasky. Děkuji, paní... Děkuji za slovo, paní předsedající. Evropské programy, které podporují mládež, vyžadují i naši podporu. Naši pomoc, protože zde hovoříme o budoucnosti našeho kontinentu a tato budoucnost, budoucnost mládeže, mladých lidí, Ehm, právě mládež je ve velice ehm, citlivé situaci, měli bychom jim pomoci učit se jazyky, měli bychom jim nabídnout možnost zvolit si vzdělávací instituci, místo um, vzdělávání a tak dále. Samozřejmě, že ne všichni mají dostatek finančních prostředků, aby si platili své vzdělávání. Máme zde ovšem programy, které mohou pomoci těmto lidem. Erasmus, um, Leonardo, vidíme, že tyto finanční prostředky byly opravdu vynaloženy správným směrem. Především musíme pomáhat i mladým lidem ve venkovských oblastech. Tito lidé, kteří prostě se méně dostávají na univerzity většinou, teda pokud jde teda o vzdálenější místa. Děkujeme, říká paní předsedající. Pan Takula má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Je to nesmírně kvalitní zpráva, mládež pohybu, pouze několik slov, je to jeden z úspěchů, kterým se může chlubit Evropská unie. Dokonce i ti, kteří jsou kritičtí vůči Evropské unii, euroskeptici, jsou přesvědčeni o tom, že právě mobilitou mladých lidí prostřednictvím těchto programů přicházíme s um, přidanou hodnotou, ať už je to bolonský proces, či jiné procesy, které jsme zahájili v této oblasti. Proto podporuji zprávu pana Zvera, podporuji tento, tato zpráva podporuje další pozitivní trend v této oblasti, snaží se vytvářet nové další příležitosti, příležitosti pro studium, v, jedno, v členských zemích Evropské unie musíme si vyměňovat ověřenou praxi, protože právě toto by mohlo být základem pro další kvalitní ekonomický růst. Ovšem v tomto kontextu nesmíme zapomínat na to, že právě mladí lidé mohou růst jakožto jednotlivci, jakožto mladí Evropané díky těmto iniciativám. Děkujeme. Děkujeme v Evropské unii odsuzujeme celé generace mladých lidí k emigraci, k chudobě, odsuzujeme celé generace těch nenarozených eh, k zadlužení. A jenom proto, abychom udrželi monetární měnovou unii HDP, eh, pokleslo o 20% v Irsku, v Řecku jsou to protesty v ulicích proti, mm, mm, proti ekonomickým balíčkům. A vidíme, že to nefunguje. Když jsme se domluvili na bailoutu, na pomoci, tak eh, jsme jsme se domnívali, že to bude pouze nějaké krátkodobé opatření, ovšem najednou zjišťujeme, že tomu tak není. Po evropské krizi prostě jsme se z toho nedostali a vidíme, že pokračujeme se stejnou politikou v, Por- v Portugalsku i Řecku, vidíme stejné symptomy. To znamená, že si musíme uvědomit naše chybu a mm, toto je opravdu uh, otázka, jakou cenu ještě očekáváme, že zaplatí za toto všechno naši voliči. Děkujeme, paní Mukenajte.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 Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Jsem nesmírně ráda, že schvalujeme návrh této zprávy pro mládež v pohybu. Já pracuji v této oblasti již dlouho a toto um, usnesení přichází s jasnými hlavními směry, které by mohly představovat základ v, v rámci Evropské unie pro zlepšení našeho systému školení, vzdělávání a odborné přípravy. Dovolte, abych se zmínila několika aspektech tato iniciativa se snaží dosáhnout strategie nebo cílu eh, pro rok 2020. Snažíme se snížit eh, mm, počet lidí předčasně ukončující školní docházku z 15 na 10 Zároveň se snažíme zlepšovat kvalifikace, mm, dovednosti i našich učitelů, tak aby došlo ke zlepšení jejich imiče, prestiže, protože učitelé mají ten největší vliv na rozvoj našich mladých lidí a proto musíme zajistit, že tito evropští učitelé jsou opravdu nejvyšší kvality. Vítám tuto zprávu Evropa, eh, Evropská komise žádá o komplexní, eh, nebo se snaží připravit takovou komplexní zprávu i pro poskytování péče a v předškolním věku. Děkuji. Paní eh, předsedkyně, dnes zasedá předsednictví organizace Jeho německé mládeže a tam se podporuje spolupráce s českou mládeží. A tady myslím, že zpráva má neocenitelnou hodnotu, protože hovoří o třech bodech. Vytvoření sítí mezi univerzitami právě v těch hraničních evropských oblastech, dále profesní vzdělávání, protože my nepotřebujeme jenom akademické vzdělávání a za třetí podpora výuky jazyků. Paní předsedkyně, já miluji jazyk Shakespearea, ale myslím si, že je škoda, když mladí hovoří pouze v jedné řeči. Měli by se učit jazykům svých sousedních zemí a tomu musíme věnovat zvláštní pozornost, protože to je předpoklad pro skutečnou znalost kultury sousední země. A tady máme ještě velké úkoly a také velké příležitosti. Děkuji, paní Jeněska. Paní Jeněvska. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Jsem moc ráda, že zde máme iniciativu Mládež pohybu v rámci strategie Evropa 2020. Jsem rovněž potěšena tím, že zde hovoříme o neformálním vzdělávání. Vyrozuměla jsem, že v rámci mm, mládežnických organizací se pohybují i neziskové organizace. Já si myslím, že neformální vzdělávání může pomoci mladým lidem se zlepšovat v v týmové spolupráci a v rozvoje vlastních individuálních zájmů. Děkuji. Děkuji a nyní přistoupíme eh, ke zprávě paní Hannibal, učení se v raném věku v Evropské unii. V prvé řadě má slovo pan Kalenovsky. Děkuji, paní předsedkyně. Děti jsou naší budoucností a jsou to děti, které jednoho dne budou za nás budovat dobrou evropskou společnost. Proto musíme děti vzdělávat. A to od velmi raného věku. Vzdělání musí mít dobrý, solidní základ. Zároveň je třeba mít pro tyto účely vyškolené kvalitní pedagogy. Musíme dětem zajistit rovné podmínky Ať už jsou to děti z bohatých či chudých rodin, děti z venkova či velkých měst. Všechny děti musí mít stejnou příležitost a zda hovořím třeba o dětech z zemědělských venkovských oblastí, které mají menší přístup ke školám a jiným vzdělávacím ústavům. Děkuji. Děkuji a pan Takula k zprávě paní Hannibal, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je velmi důležité, abychom věnovali pozornost vzdělávání v raném věku a péči o děti v raném věku. V tomto ohledu musím říci, že jsem moc rád za zprávu paní Hannibal, sám jsem se na ní podílel. Krom toho bych ještě rád doplnil, že bych rád, aby vzdělání a péče se staly primárním cílem aby to nebylo celé pouze o vzdělávání, jelikož první roky představují jakýsi odrazový můstek pro děti a to znamená, že pak, když se dítěti dostane bezpečného, dobrého, kvalitního prostředí, tak je zde vysoká pravděpodobnost úspěchu daného jednotlivce v budoucnu. Proto se musíme věnovat obojímu. Péči i vzdělávání. Jak říkám, my jsme jednotlivé moduly uchopili velmi kvalitně. Myslím si však, že je třeba od velmi brzkého věku se věnovat všem oblastem, nic nevynechat. Musíme zajistit, aby všechny děti měly stejné možnosti. Děkuji. Já jsem loni v létě měl možnost navštívit eh, váš okrsek a jednou jsem vzal své děti na pláž a sledoval jsem, jak moje holčičky budují eh, hrad z písku a úplně jsem, úplně jsem se tím nechal unést, jak se hráli s těmi eh, mušličkami a na, na pláži, co našli. Já jsem neměla ani to srdce jim říci, že přichází příliv a to je velmi podobné v tuto chvíli, když se nám hroutí HDP a my zde hovoříme o vzdělávání v raném věku. Hovoříme o Sarajevu, o Mezinárodní organizaci práce, o hlavním městě kultury a tak dále. Já vám dám tvrdou statistiku. V 70 v roce 74 představovala západní Evropa 60 HDP, bude to brzy 26 a v roce 2050 to bude 15 Takže tímto způsobem se vyvíjí naše Evropa a já si myslím, že bychom měli si uvědomit, že naši část světa předhoní úplně jiná část a určitě přijde čas, kdy se něco takového stane. Děkuji a prosím pana, paní uh, Mikuliniano. Děkuji. Pan poslanec Tomaševský říkal, že polská menšina v Litvě nemůže studovat v polštině a já bych na to chtěla reagovat. Máme školy v Litvě, možnosti výuky v polštině. Zatímco v Německu, kde žije dva miliony Poláků, není jediná škola v polštině. Takže v Litvě je možné, aby děti se vzdělávaly v polštině od eh, předškolních zařízení až po univerzity. 42% litevských příslušníků etnických menšin se nedomnívá, že znalost eh, úředního jazyka je výhodou, když se hledá uplatnění na pracovním trhu. A já bych poprosila pana Tomaševského, aby se vyjádřil, zda v Polsku ne, netrpí také jiné menšiny. Děkuji. Dě, děkuji. Ocenila, že paní Hannibal se snažila najít schodu s celým politickým spektrem. Přesto všechno při závěrečném hlasování jsem se zdržela. Já se totiž domnívám, že tato zpráva v mnoha bodech zasahuje do kompetence národních států. Nejvíc je to vidět v tom, že vítá barcelonské cíle, přestože barcelonské cíle skončily fiaskem. Právě proto, že to byly jen určitá čísla, která byla centrálně nadiktována z Evropské unie jednotlivým členským státům. Já si myslím, že bychom měli nechat kompetenci členským státům. Ty mají určit množství předškolních zařízení, které potřebují, protože to je nejenom záležitost počtu, ale také záležitost kvality a kultury dané země. Já opravdu velmi lituji, že jsem nemohla podpořit tuto zprávu ale v zásadních věcích byla v rozporu s přesvědčením, které vyznávám. Děkuji. A, a nyní eh, přejdeme k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauritánií. Já se omlouvám, paní předsedkyně. Já jsem se hlásil k tomu předchozímu bodu. V eh, pořádku, říká paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, Dětství má nepochybně zásadní význam pro fyzický, psychický a sociální vývoj dítěte, proto je třeba si uvědomit, že návratnost investice do předškolního vzdělávání je zárukou budoucího růstu. Krom toho mnohé studie prokázaly, že takto využité finance přináší velké značné hospodářské výhody ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Nejlepším a nejpřirozenějším zabezpečením tohoto je ochrana rodiny jako základního článku společnosti. Rodiče jsou první a nejdůležitější učitele svých dětí. A neměl by tedy právní rámec obsahovat ustanovení, která trestají rodiče za to, že se osobně starají o děti hlavně v raném věku. A tato agenda je ve výlučné kompetenci členských států a je více než žádoucí, aby existovala pouze koordinační funkce Evropské unie, co se týče stavu v členských státech. Děkuji. Děkuji a nyní už přejdeme k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauritánií. Pan Hana, já myslím, že podpora rybářské politiky často poukazuje na to, že ryby si neuvědomují hranice státu. Kdo by to řekl? Taková originální myšlenka, ale realita je taková, že tohle je jediná možnost zachování, eh, za, zachování ryb. A, ať už jsou to Falklandské ostrovy, eh, Nový Zéland, všude existuje jediná myšlenka, hlavní myšlenka rozdělení odpovědnosti za danou oblast, a to je původní myšlenka Aristotela, je třeba rozdělit odpovědnost. A když to budeme vnímat jako veřejný statek, k, k němuž mají všichni přístup, tak potom dojde k ekologickým kalamitám, jako tomu, k čemu došlo v Severním moři. Jedna věc, která je velmi dobře načasovaná. V posledních letech jsme sledovali migraci makrel a dalších ryb do vod Islandu a já se obávám, že tím pádem je to majetek Islandu. Máme smůlu, oni mají štěstí, naštěstí, ty ryby pluli tímto směrem, příště to může být přesně naopak. V tuto chvíli se musíme chovat k rybám jako k něčemu, co je předmětem majetkových práv. Musíme tato majetková práva respektovat a je to jediný způsob, jak chránit a zachovat eh, ryby. Přecházíme k dalšímu bodu a to jsou veřejné zakázky a zde má slovo pan Mikolášek. Ne, já jsem se hlásil k Small Business Act. Takže k tomuto bodu jsem nechtěl vystoupit. Děkuji. Děkuji tedy. Přejdeme k odvětví rybolovu krize v důsledku zvýšení cen ropy. A slovo má pan Já. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dochází k navyšování tržních cen ropy, ale to je, není jediný důvod problému rybolovu, protože pohodné látky byly již osvobozeny od daní a protože všichni rybáři jsou svým způsobem stejně eh, zatíženi. Takže Minimis pravidla. To by mělo být vnímáno jako šance pomoci rybolovu a zajistit eh, trvale udržitelnou práci. Myslím si, že pouze pokles ceny pohoných látek by nedokázal vyřešit tento problém. Členské státy by měly najít inovativní řešení. Děkuji. Paní Bilbao, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. V prvé řadě mi dovolte říci, že bych ráda vyjádřila solidaritu ale lítost eh, nad všemi v Mursii. Eh, chci vyjádřit lítost rodinám obětí a zraněným, kteří utrpěli včera eh, v, zem, v rámci zemětřesení. Já se chci vyjádřit eh, k této problematice ne za svoji frakci, ale za sebe. Jsem eh, velmi znepokojena eh, situací a s změnou pravidla de minimis na tři roky. To by v těchto těžkých časech mohlo pomoci. Toto navýšení k němuž došlo v rámci změny pravidla. A musím říci, že nedojde k navýšení národních rozpočtů. Já se domnívám, že ta toto navýšení pomůže udržitelnosti životního prostředí, nepoškodí to konkurenceschopnost a hospodářskou soutěž. Nicméně bude třeba zajistit, aby rybáři byli méně závislí na pevných palivech, jiných činnostech, aby docházelo k inovaci v oblasti rybolovu. Děkuji. Pan Eli. Děkuji, pane předsedkyně, paní předsedkyně. Eh, rybolov, stejně jako zemědělství, je velmi eh, zvláštní forma činnosti, závislá na počasí, závislá na kvótách a samozřejmě i na eh, stavech populace v mořích. Teď dochází ještě k dalšímu faktoru a to jsou vysoké ceny. Musíme najít nějaké řešení, aby Evropská unie byla soběstačná Musíme se také soustředit na um, další možnosti uh, v Evropě, které jsme třeba v minulosti zanedbávali, protože nebyly až tak ekonomicky uh, životaschopné. Možná se to teď mění. Možná bychom byli schopni tímto způsobem snížit ceny pro rybáře a snížit naši závislost na nedemokratických režimech, pokud jde o dodávky ropy. Děkuji. Děkujeme. A nyní se dostáváme k přeskumu iniciativy Small Business Act. Pan Roder je prvním na seznamu, ovšem nevidím ho mezi námi. Pan Mikolášek je druhým. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Plně souhlasím s požadavkem že posouzení vlivu na malé a střední, střední podniky ve všech legislativních relevantních návrzích musí být uděláno systematickým způsobem na vnitrostátní ekonomické úrovni, protože tyto podniky jsou opravdu páteří evropského hospodářství a právě proto zajišťují více než 100 milionů pracovních míst. Současná praxe ovšem poukazuje na to, že na regionální a místní úrovni přístup k finanční podpoře pro počáteční etapy inovace na podporu začínajících malých inovativních společností je velice neadekvátní a nerovnoměrný v rámci Evropské unie. Toto heterogenní prostředí podporuje i fakt, že 75 ze všech 21 miliard eur bylo zpřístupněno již na finanční podporu, ovšem pouze 50 tisíc celkového počtu 23 milionů malých a středních podniků mohlo těžit z této finanční podpory. Děkuji. Děkujeme, pan Mitchell. Děkuji za slovo, paní předsedající. Několik slov k tomuto tématu. Já za všechny, za EPP podporuji celou záležitost, podporuji veškerá opatření, která mm, jdou na podporu malých a středních podniků, protože my jsme si vědomi důležitosti těchto podniků pro irskou ekonomiku a zároveň celoevropské hospodářství. Ovšem zatím se nehovoříme o CCCTB, této zprávě, to znamená společný eh, daňový základ podniků. Je to taková trošku propaganda, záleží na tom, jak se na to díváme. Například v Německu nyní hovoří o tom, že začínají vůbec zvažovat, zda je to správný postup v rámci CCTB, nebo teda prosazovat CCTB. Všem myslím si, že bychom se měli zaměřit na malé podniky a ne na propagandu. Prostě jsou zde argumenty pro i argumenty proti a myslím si, že ideologie zde by neměla hrát žádnou roli. Měli bychom prostě nabídnout veškerou asistenci a podporu malým a středně velkým podnikům a neměli bychom neustále hovořit o těchto kontroverzních tématech. My mm, jsme my prostě Nechceme, aby eh, tato podpora pro malé a středně velké podniky zmizela, právě proto jsme podpořili celou tuto zprávu, i když proti zavádění CCTPDB jsme. Děkujeme, pane Večeli. Jedna otázka, co to je to CCCTB? Mohli byste nám to říci? Já jsem velice rád, že jste se o tom zmínila, paní eh, předsedkyně, protože ono to, já jsem si to uvědomil před chviličkou. Je to Common Uh, corporate um, uh, tax base, consolidated tax base, to znamená, je to společná, konsolidovaná uh, daň, je to společný daňový základ podniku. Já jsem velice ráda, že jsem to řekl, protože naši návštěvníci to jistě ocení, aby věděli, o čem hovoříme. Bohužel poznámka bez mikrofonu was just about to ask. Já jsem prostě chtěl jenom se zeptat, zda něco je ideologie jenom protože, že Irsku se to nejlíbí. Pane takulo? Poznámka bez mikrofonu. This is not a question of... To není otázka toho, co se nám líbí nebo nelíbí v Irsku. My jsme součástí Evropského parlamentu, my prostě předkládáme naše názory a nikdo nám prostě nemůže diktovat z žádného jiného členského státu, co máme říkat. My opravdu eh, nemusíme dělat jenom to, co se líbí ostatním členským zemím. Prostě všechny země vysílají své poslance, aby, aby přišli se svými názory a my prostě máme určité názory hodně CCTDB. V podstatě v, Berlíně dochází k této propagandě, která nás zde se snaží převádět válcovat a v podstatě já jenom chci říci, že jsou zde argumenty pro a proti a prostě nesmíme slepě nějak jenom sledovat to, co je politicky korektní v ten který den. Prosím vás, eh, kolegové, toto je vysvětlování prohlášení, čili pan Takola má slovo. Děkuji za slovo. Pokud jde o společnou Daň podniků to je opravdu veliká výzva celé EU, protože všech 27 členských států je jiný, mají ekonomické struktury, které se liší. Samozřejmě, že fungujeme v rámci jednotného trhu, takže je důležité, abychom nějakým způsobem zajistili to, aby malé a střední podniky, které opravdu tvoří páteř naše, naší ekonomiky, aby měly více méně srovnatelné konkurenční podmínky, které bohužel dneska nemají. Proto je zásadní, abychom jim poskytli tuto pomoc malým a středně velkým podnikům. Já pocházím z Finska, finské podniky jsou příliš vzdáleny toho, toho centra společného trhu, tak samozřejmě, že zde máme trošku vyšší náklady a tak dále, které poté zvyšují ceny našich produktů. Potřebujeme proto trošku jinou kompenzaci, finanční kompenzaci v rámci zdaňování na evropské úrovni, ale jinými způsoby, tak aby tato hospodářská soutěž byla vyrovnanější. Proto je zásadní, aby tato zpráva, aby jsme připravovali takové zprávy a my se budeme snažit věnovat, zajistit a věnovat pozornost tomu, aby i ty nejzdálenější severské regiony a jejich podniky měly stejné podmínky jako ostatní podniky v rámci hospodářské soutěže. Děkujeme. Pan Kelly má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pokud jde o CCTB, už se o tom zmínil pan Mitchell, já jsem hlasoval stejným způsobem, ovšem rád bych ještě zúrazil jednu věc. Byla tam ústní pozměnací, eh, pozměnací návrh ohledně padělání. Já si myslím, že to je nešťastné, protože tyto produkty poškozují podniky v Evropě, nezdůrazňujeme to dostatečným způsobem. Tyto Mm, produkty přichází ze třetích zemí, dokonce je podporují vlády těchto zemí, které umožňují, mm, aby se tyto produkty dostaly eh, do Evropy a my bychom měli opravdu pranýřovat tyto země, protože mají obrovský negativní dopad na legitimní podniky v Evropě. Myslím si, že nastal čas, abychom řekli už dost. Děkujeme. A nyní se dostáváme k další zprávě Unie inovací. Zpráva paní Merkis, pan Bielan je prvním řečníkem. Děkuji za slovo, paní předsedající. rychlý rozvoj, efektivita, konkurenceschopnost, toto jsou nejlepší mechanismy boje proti ekonomickým problémům. Ovšem, k tomu potřebujeme společnou, společné kroky, které podpoří inovace v Evropě. V Evropské unii potřebujeme podpořit kreativitu našich občanů, například tím, že umožníme našim pracujícím, aby přicházeli s různými návrhy, nápady, zefektivnění pracovních postupů a tak dále. Hmm, další pomocí je spotřeba jistě, protože naši občané jistě chtějí využívat ehm, těch nejnovějších technologií, například kolik iPhone aplikací, když se na to podíváme, bylo vyvinuto třeba Evropany, to je další otázka. Potřebujeme, aby občané, akademická půda, podniky eh, se zapojili do této eh, oblasti. Potřebujeme podpořit místní samozprávy v úsilí v inovačních úsilích, potřebujeme zvýšit blahobyt v Evropské unii a doufám, že opatření, která přijímáme, nám umožní dosažení tohoto cíle. Děkujeme. Další řečník. Pan Jar. Paní předsedkyně, včera bohužel jsem neměl možnost vystoupit eh, do té rozpravy, proto se ujímám slova nyní. Chtěla bych se připojit k těm, řečníkům, kteří říkali, že inovace a výzkum eh, by se měly také eh, uskutečňovat v ekonomice a v zemědělství. I v zemědělství má své místo výzkum. Evropské zemědělství čelí třema velkým eh, výzvám. Jednak se jedná o výživu obyvatel, dále o výrobu a životní prostředí a za třetí se jedná o výrobu energie. Jsou to cíle, které jsou velmi různorodé, ale musí se opírat o výzkum také z hlediska budoucnosti. Děkuji. Děkujeme, pan Žobro. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu. Unie inovací. Inovace jsou nesmírně důležité pro rozvoj celé Evropy, ovšem podle mého názoru další věc, kterou musíme dělat, je podporovat inovace především v malých a středně velkých podnicích a především v nových členských státech, kde zaostáváme v této oblasti. Jsou to právě střední a malé podniky, které rozhodnou o tom, zda naše ekonomika v Evropě bude konkurenceschopnou do budoucna nesmíme na to zapomínat. Na základě průzkumu Ernst Young tři ze čtyř žádostí malých a středně velkých podniků pro financování těchto iniciativ jsou zamítnuty evropskými, jsou zamítnuty evropskými ze strany evropských bank a to je opravdu alarmující. Musíme udělat vše proto, aby členské státy podporovaly malé a středně velké podniky, protože pokud tomu ne, tak nebude, tak tyto podniky prostě nebudou schopny obstát eh, v mm, celosvětové konkurenci. Děkujeme. Děkuji, paní předsedající. Já jsem podpořil tuto zajímavou a komplexní zprávu o tom, jakým způsobem by se Evropa měla proměnit eh, po krizi, protože já skutečně doufám, že tyto mm, že mm, bychom měli podpořit spíše tu evropskou úroveň, tak aby nedošlo k odlivu mozku, odlivu znalostí. Měli bychom zajistit to, že Evropa se bude těšit udržitelnému rozvoji a právě proto musíme vyčlenit mnohem více finančních prostředků pro výzkum a vývoj. Musíme podporovat eh, jednotlivé vlády nejenom eh, k, mm, nejenom mm, k tomu, aby měli dostatečné prostředky, ale aby, aby měli minimální, minimální stanovenou hranici, kterou budou vždy poskytovat pro výzkum a vývoj aby tato úroveň financování nikdy neklesla, aby, aby jsme neškrtali eh, na úkor této oblasti. Eh, děkuji. Další řečník. Děkujeme. Děkuji. Eh, my víme, že inovace je zásadní pro hospodářský sociální vývoj v Evropě, ale přesto Evropská unie neměla žádné ujednání týkající se inovací. Proto je dobře, že přicházejí návrh komise na toto téma. A v tomto dokumentu Unie inovací, když upravujeme pravidla, tak se musíme ujistit o tom, že vše zjednodušujeme. Je to o minimalizaci byrokracie. To je velmi důležité pro lidi v odvětví, pro malé podniky, pro výzkum. Všichni neustále opakují, že když chtějí využívat prostředky Evropské unie, tak to nejsložitější na celé akci je vždycky byrokracie. Zároveň se musíme postarat o to, aby naše systémy řízení byly maximálně efektivní. Musíme se soustředit na velké projekty, spíš než na rozměstňování prostředků v rámci mnoha eh, malých míst. A já si myslím, že i z hlediska eh, změny klimatu bude toto velmi významný dokument. Děkuji. Přecházíme k dokumentu eh, Mezinárodní organizace práce a nejprve pan Repo. Děkuji, paní předsedkyně. Je to velmi složitá situace, pokud člověk pracuje doma, eh, lidé nemají dostatek úcty v eh, Finsku, jsou to často přestěhovalci, kteří takto pracují a navíc jsou v zemi nelegálně, takže velmi často jsou vykořišťováni a jsou dáni na milost svým zaměstnavatelům. A tato úmluva MOP je primárním zdrojem pro to, abychom se postarali o lidská práva a pracovní práva osob, o nich zde hovoříme. Bylo by naivní tvrdit, že u nás v Evropě nepracuje nikdo nelegálně v domácnosti. To se děje, jsou to často ženy, jsou, pracují jako otroci, ne, nezvládnou se stěžovat, nestěžují se na násilí, vykořišťování a často i sexuální zneužívání. To se netýká vždycky nutně jenom lidí na okraji společnosti a my musíme zajistit, aby se tohle objevilo ve strategii Evropa 2020, protože je to velmi naléhavé téma. Děkuji. Paní předsedkyně, co se týče zaměstnaneckých poměrů z hlediska pracujících domácnosti, tak tady musím říci, že člověk, který je zaměstnávan v této oblasti, většinou jsou to ženy, mají nárok na přiměřenou mzdu a přiměřené sociální dávky. Jsou tady ti, kteří říkají, že právě v této oblasti je mnoho nespravedlnosti a nerovností. Já prosím při prosazování těchto požadavků ohledně rovnocenosti, abychom dávali pozor na byrokracii. V Německu situace je taková, že při zaměstnávání v soukromé oblasti Tady musím dokonce použít eh, daňového poradce. Eh, skutečně eh, zaměstnávání je velice komplikované, je to velmi byrokratické, stojí to skutečně peníze a čas. A samozřejmě ten, kdo se k tomu vyhýbá, tak platí cash a tím pádem se nechtěně účastní práce na černo. Takže byrokratické náklady bychom měli zohlednit. Děkuji. A nyní nás čeká rezistence vůči antibiotikům a opět pan Jár. Paní předsedkyně, mohl jsem zůstat stát. Co se týče této problematiky, tak um, já jsem vlastně pracoval v podobném odvětví a proto k tomu mohu udělat zasvěcené připomínky. Co se týče používání antibiotik, zvláště u živočišné produkce, měli bychom skutečně to snížit, není, nutné, není možné tedy to snížit na nulovou úroveň. Za druhé, co my potřebujeme? My potřebujeme podrobnou analýzu dat ohledně toho, co se vlastně děje v členských státech Evropské unie a samozřejmě všechny členské státy by se měly účastnit této analýzy za třetí. Potřebujeme vědecké průzkumy, je nutné analyzovat postupy tak, abychom mohli tedy postupovat proti co nepotřebujeme. Potřebujeme, nepotřebujeme ideologii. Ideologie by neměla nahrazovat vědecký přístup. děkuji za vaši trpělivost. Uh, Děkuji. A teď další zpráva paní Šáke, kulturní demenze vnější činnosti Evropské unie. V prvé řadě vystoupí pan Repo. Děkuji, paní předsedkyně. Je třeba tuto zprávu podpořit. Samozřejmě v tuto chvíli eh, jsme ekonomickým gigantem, ale mohli bychom být i kulturním gigantem. Pokud jde o kulturní rozmanitost, tak eh, Evropa je jednotná a jsou pro ní velmi důležité diplomatické vztahy. A každá osoba má právo na kulturu a kulturní služby. Ono to má dopad i na celkovou prosperitu a kulturní politiku je třeba navázat na eh, politiku těch zemí, s nimi zatím ještě nespolupracujeme. Jde třeba o severoafrické země, které nyní budují svoji novou demokracii. U nich by to bylo důležité. Potom máme bilaterální obchodní smlouvy. V těch vždycky figuruje prvek kultury. Hned vedle sociální odpovědnosti EECS je další důležitý prostor pro e, realizaci kulturní politiky. Děkuji. Děkuji a pan Belan. Evropské kulturní dědictví má velkou hodnotu pro jednotlivé země a jejich různé kultury. Je to celosvětová značka evropské kulturní dědictví. Jsme schopni už uh, učit další, jak využívat vlastní kulturu. Můžeme to dále podpořit. Zde jsou důležité nové technologie. Technologie nám pomohou hájet lidská práva, zvláště v těch zemích, které stále ještě trpí cenzurou. Můžeme jim pomoci. Můžeme jim pomoci prostředně svým online prostředků. Evropská unie by měla podporovat, rozvíjet roli internetu, zvláště v oblastech, které ještě trpí útlakem. Potřebujeme novou strategii mobility, tak abychom mohli podpořit roli vědy a kultury. A já podporuji využívání kultury v oblasti diplomacie a proto jsem byl pro. Děkuji. Děkujeme, pane Žiobro. Děkuji za slovo. Prohlášení, která jsou součástí této zprávy, jsou nesmírně důležité. Evropská unie by měla přijmout i celosvětové akce, celosvětové kroky, pokud jde o e, svobodu projevu, svobodný přístup k médiím, a myslím si, že je správné říci i to, že Evropská komise by měla podporovat i svobodu internetu s ohledem na různá rizika, kterým čelíme. Ovšem, zatímco chceme, aby tyto záskladní svobody byly dodrženy, byl jsem trochu zklamán, protože když jsme hlasovali o této zprávě, tak jsem si uvědomil, že občas chceme, aby ostatní části světa podporovaly tyto zásadní eh, svobody, zásadní práva a najednou zjistíme, že v Evropské unii tomu tak není. Dobrým příkladem je to, co se děje v Polsku. Novináři, kteří kritizují stávající vládu a kteří prostě nemají příležitost pracovat v médiích nadále například Řeč Pospolita, která je druhým největším um, deníkem v Polsku, která je kritická vůči vládě, je různým způsobem popotahována. Děkujeme, pan Takula má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Je nesmírně důležité, aby kulturní dimenze byla zahrnuta do vnější činnosti Evropské unie. Toto je zásadní, protože dochází k, ke všem těm změnám. Na Blízkém východě najednou zapomínáme, že mm, najednou zjišťujeme, že zapomínáme na tyto aspekty, kulturní aspekty, například, v, například ze Syrii, v Syrii, kde mají právo um, zatčení bez jakékoliv, jakéhokoliv vysvětlení a tak dále. Ovšem najednou podporujeme pouze obchodování eh, s těmito zeměmi, aniž bychom prosazovali lidská práva. Kolegyně se už o tom zmínila, prostě lidská práva by měla být centrální klíčovou součástí kulturní dimenze, když hovoříme o Evropské unii. To je nesmírně zásadní demokracie, lidská práva, to jsou naše zásadní hodnoty, to je něco, co musíme vyvážet i v rámci naší externí politiky a nedívat se na věci pouze z ekonomického či komerčního hlediska. Děkujeme. Pan Klusky má slovo. Děkuji za slovo. Já jsem hlasoval pro eh, tuto zajímavou zprávu, která se zabývá kulturní dimenzí vnější činnosti Evropské unie. Jak bych mohl nepodpořit prohlášení větší podpoře demokracii, přístup k médiím a to eh, na celém světě. Ovšem já mám trošku pocit, že se možná věnujeme více tomu, co se děje vně Evropské unie a v podstatě se nevěnujeme tomu, co se děje na naší půdě. V Polsku například, eh, když přišla k vládě stávající koalice, najednou začaly být propouštěni masovým způsobem naši novináři, kritičtí novináři, mm, jsou popotahováni jenom proto, že Mm, přichází s těmito názory, Jacek Sobala, paní Gargas nebo jiní, jenom pro jako příklad lidé, kteří přišli o práci a mnoho jiných eh, novinářů, kteří nemají právo nadále pracovat ve veřejnoprávních médiích. Polš- polští novináři mm, jsou tímto způsobem zastrašováni. Děkuji. A nyní poprosím pana Zakulu. Pane takolo, dostáváme se k poslední zprávě Sanče šmitové uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví. A zároveň Sarajevo jako Evropské hlavní město kultury v roce 2014 vy jste požádal o vysvětlení eh, v eh, hlasování eh, v obou těchto případech, čili máte dvě minuty. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, Nejdříve bych se vyjádřil k zprávě paní Sanchez Schmidt. Domnívám se, že je důležité, aby v současnosti na Evropské unii se zdůrazňovala, uznal význam potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví. Neboť část našeho HDP je zajišťována právě tímto tvůrčím odvětvím a také zde je možnost zaměstnávat pracovníky a tak by tomu mělo být i v budoucnosti. Ale když hovoříme o kulturní dimenzi, pak je důležité také připomenout, že existuje také něco jiného než pouze ekonomický růst. Existuje také růst lidí. A v tomto smyslu je význam kultury velmi důležitý a přesahuje hranice významu HDP. Musíme pochopit, že člověk nežije pouze chlebem, ale potřebuje také kulturu a potřebuje ty příslušné podmínky. A v tomto smyslu je velmi důležité poukázat na význam kulturních a tvůrčích odvětví v Evropské unii. Příliš často na to zapomínáme, když hovoříme pouze o ekonomice. A nyní k Evropskému hlavnímu městu kultury v roce 2014. Podporuji kandidaturu Sarajeva, je to jednomyslné přání výboru kultury. Bude to také výročí eh, vypuknutí první světové války a proto myslím, že je velice dobré, pokud roku 2014 se Sarajevo stane evropským hlavním městem kultury. Právě proto, aby se poukázalo na význam míru, který nyní vládne v Sarajevu. Děkujeme. Tím končíme vysvětlování hlasování a rovněž naše zasedání až do 3 hodin odpoledne. Děkuji.